Buongiorno a tutti. Dobré ráno. Zahájíme dnešní eh, schůzi. Především vám chtěli připomenout, abyste si připravili elektronické hlasovací karty, které budeme následně potřebovat. Slyšení pana Ekvilda bude odlaženo na později. Datum stanovíme v průběhu dopoledne. První bod na pořadu jednání je jmenování člena Evropského účetního dvora. Dnes se chci přivídat pana Haralda Wögerbauera, který byl jmenován kandidátem rakouskými orgány. Dávám, si ho zde přivítat a nyní mu předávám slovo, prosím. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové poslanci, mám velkou radost, že jsem dostal příležitost se vám dneska představit a zároveň vám velmi stručně představit svoje návrhy, pokud jde o e, účetní kontrolu v Evropě. Narodil jsem se ve Vídni ve Vídni jsem na Tereziánské akademii absolvoval gymnázium, kde jsem povinně měl čtyři cizí jazyky. Po maturitě jsem si splnil vojenskou službu a při ní jsem e, studoval ekonomiku a právo. Díky tomu, že jsem měl dva obory, bylo možné, abych už ve 21 letech ukončil studium doktorátem pro mě to byla veliká šance, protože normálně je tomu tak, že nemůžete hned po studiu nastoupit do účetního dvora v Rakousku, protože je při přijetí požadována praxe. Nicméně tehdejší prezident účetního dvora mě přesto přijal hned po studiu, pravděpodobně proto, že, protože se mi podařilo to studium zvládnout v tak krátké době. A to tedy znamená, že již v 21 letech jsem se do účetního dvora dostal v rámci účetního dvora jsem pět let eh, kontroloval eh, pojišťovny v oblasti sociálního zabezpečení, to znamená sociálního pojištění, zdravotního pojištění a úrazového pojištění. Následně jsem dostal eh, nabídku jít pracovat do parlamentu a moje zkušenosti v účetním dvoru, dvoře jsem mohl politicky zhodnotit. Přesto i dnes jsem zaměstnancem nebo úředníkem účetního dvora. To znamená, že od roku 1974 jsem neustále byl eh, členem účetního dvora a později jsem byl také zaměstnancem parlamentního ředitelství. V roce 1979 jsem přišel e, z účetního dvora do parlamentu, protože na základě svých zkušeností kontrolní činnost, s kontrolní činností účetního dvora jsem zjistil, že celá řada věcí se dá realizovat pouze tehdy, pokud e, jdou stejným směrem i politická rozhodnutí. To znamená, že jsem si řekl, že možná na základě svých zkušeností v kontrolní činnosti budu schopen něco něco politicky prosadit. Částečně se mi to i prosadilo. Samozřejmě, že se ne vždycky všechno podaří, to je jasné, ale v parlamentu jsem eh, byl zodpovědný za eh, výbor pro účetní záležitosti, to znamená, že jsem byl na obou stranách. Byl jsem na jedné straně auditor a spolupracoval jsem s parlamentem jako auditor. Na druhé straně jsem z hlediska parlamentu byl eh, zodpovědný za Eh, výbor pro účetní dvůr. Měli jsme vždycky velmi dobrý vztah a ta spolupráce probíhala hladce. Vedle tohoto výboru jsem byl zodpovědný i za mnoho jiných výborů, ať už to byl výbor pro sociální záležitosti, zdravotnictví, zahraniční politiku a tak dále. Kromě toho jsem zastával některé další politické funkce, například předseda Rady pro ochranu dat. Následně jsem byl v, v reformě nebo členem komise pro reformu základních práv. To znamená, že jsem skutečně zastával celou řadu dalších činností, dalších funkcí, ale všechny tyto funkce předpokládaly nezávislost. A Mimo jiné jsem pracoval v Úřadu pro regionální kabelové a soukromé rozhlasové vysílání. Tam jsem tedy byl účastem rozdávání prvních eh, licencí eh, pro rozhlasové a televizní vysílání. Samozřejmě, že to nebylo jen takové rozdávání, ale že to bylo mm, navázáno na eh, podmínky. Kromě toho jsem byl dlouholetým předsedou Rady pro ochranu údajů a předtím jsem byl součástí velmi sporného grémia, kde se konalo politické rozhodnutí rozhodování, stranické rozhodování a od té doby, co jsem se já stal ehm, předsedou tohoto, této rady pro ochranu osobních údajů dokázali jsme se vždycky domluvit. To znamená, že já velmi dobře vím, jaké to je zachovat si nezávislost. Bylo pro mě vždycky důležité, aby ve svých, abych ve svých politických uh, funkcích zůstal uh, úředníkem účetního dvora a také zaměstnancem par parlamentu, protože díky tomu jsem měl nezávislé postavení v rámci své činnosti. Na závěr mi ještě dovolte zmínit, proč jsem se ucházel o funkci v Evropském účetním dvoře. Pro mě je naprosto jasné, že význam rozpočtu e, je v Evropě stále důležitější. Kromě toho je důležité, abychom evropským občanům zajistili jistotu, že evropské prostředky jsou řádně kontrolovány a spravovány a abychom tím eh, zlepšili přijatelnost eh, evropské úrovně i v těch sporných oblastech. Děkuji. Děkuji vám. Předám slovo zpravodaji. Zpravodajce paní Ayala Sender, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Především bych zde také chtěla přivítat pana Fögerbauera, kandidáta jmenovaného nebo nominovaného eh, rakouskými orgány. Mohl byste nám, eh, pane Wögerbauere, vyjasnit několik aspektů, které už tedy byly zmíněny písemně, ale já bych byla ráda, kdybyste nám ještě něco mohl vyjasnit teď ústně. Ohledně vašeho životopisu uvádíte v něm, a to si myslím, že je zajímavá věc, že třeba, že jste pracoval na účetním dvoře a třeba, že tedy máte tuto zkušenost. Říkali jste si, že můžete eh, ještě ehm, toto zhodnotit, tuto zkušenost zhodnotit politicky. Eh, poté, po roce 1979, jste se stal politickým, jste se stal eh, mm, úředníkem v parlamentním klubu Rakouské strany Lidové. Jak to chcete spojit s tím, že máte být nezávislí na na národních vnitrostátních orgánech a také na eh, politickém pohledu určité strany. Také jste eh, se zmínil, že se vám nepodařilo eh, dosáhnout všech kýžných cílů. Mohl byste nám citovat nějaký příklad toho, kdy se vám nepodařilo dosáhnout určitého politického cíle? A ještě bych se vás chtěla otázat na následující. Ve vašich funkcích jste se zabýval řízením a ale pak v otázce e, čtyři Eh, uvádíte, že potvrzení o splnění řídících úkolů tímto způsobem nemůžete v Rakousku získat, protože takový postup tam není stanoven. Možná, že tady došlo k nějakému nedorozumění. Nebo nám můžete prostě nějak jen upřesnit eh, tento bod, vyjasnit. A vzhledem k tomu, že se pořád jedná tedy o ověřování údajů um, u uh, životopisů poskytovaných eh, kandidáty. Vy v roce 2008 jste byl zmíněn v novinových článcích jako předseda toho orgánu pro eh, ochranu údajů. Jste byl kritizován, protože jste eh, připustil, aby aby internetové eh, aby byl přístup na internetové IP adresy, tedy na počítačové adresy bez eh, souhlasu eh, státního zastoupení. Takže mm, nás by toto zajímalo, protože se jedná o základní ochranu údajů. Také byl, byl nížen počet eh, schůzí z 8 na 5 eh, u, těch, u tohoto orgánu, tohoto, u té, mm, této rady pro ochranu údajů. Podle nás mm, by naopak se situace mohla zlepšit tím, že se bude konat více schůzí. Eh, mm, možná se vám ale dařilo vylepšovat vztahy například se soudními orgány jinými způsoby než schůzemi Mohli byste nám to vysvětlit? Äh, der Děkuji. Odpovím na otázku číslo jedna, kterou jste položila. Politický ředitel znamená, že jsem byl zodpovědný za organizační záležitosti, za kontakty mezi naší frakcí, politickou skupinou, vedením eh, strany na spolkové úrovni a na zemské úrovni. To tedy ale znamená především, že to byla administrativní organizační činnost. To tedy znamená, že jsem prakticky byl šéfem zaměstnanců eh, v politické oblasti. Neznamená to, že bych já sám přijímal politická rozhodnutí. Byl jsem pouze zodpovědný za to, aby politická rozhodnutí mohla být připravena, sladěna, koordinována, tak aby vládní parlamentní eh, frakce a eh, spolková úroveň a zemská úroveň mohly eh, spolu eh, navzájem komunikovat a fungovat. Jak víte, jsme tedy spolková země, máme tu spolkovou a zemskou úroveň. Byla to tedy eh, svým způsobem politická funkce, protože jsem měl také určité mediální kompetence v rámci naší frakce, ale jinak to byla administrativně politická funkce. Druhá otázka. Nezávislost. Já jsem se pokusil vám to velmi stručně vysvětlit. Vždycky jsem dbal na to, abych zůstal úředníkem. Abych byl členem úředníkem účetního dvora, později jsem se stal ještě úředníkem parlamentního ředitelství a určitě vám mohu říci, eh, že jsem eh, byl tedy, že jsem tady měl eh, některé blízké spolupracovníky. Jeden z nich jednou přišel a řekl, že nemá smysl, abych i nadále byl členem účetního dvora, když bez tak jsem už pevně zakotven ve frakci a zeptal se, jestli bych se nechtěl té uh, funkce úředníka vzdát. Já jsem na to odpověděl, že svého postavení úředníka se nikdy nevzdám, protože chci zůstat nezávislý. Následně můj šéf, pan doktor Mok, byl trochu podiven a e, řekl, já to nechápu, vždyť se ti nic nestane. A já jsem řekl ne. Já chci jít svou cestou vždycky rovně, nechci být závislý na nějakém politikovi, byť by to byl politik z mé vlastní strany. Další bod, čeho jsem nedosáhl. Jak jste slyšeli v mé úvodní prezentaci, velmi Intenzivně jsem se zabýval sociálním zabezpečením, úrazovým sociálním zdravotním pojištěním. U nás v Rakousku je to jeden z nejdůležitějších eh, prvků rozpočtu. My tu vzhledem k demografickému vývoji máme velký podíl e, pojištění. Já si myslím, že takový problém má každá průmyslová země. My jsme samozřejmě dosáhli velkých kroků na počátku 21. století, a to především pokud jde o zajištění důchodů. Měli jsme velkou důchodovou reformu. Nicméně musím říci, že e, některé změny se postupně zase odvolávaly a zajištění důchodů je samozřejmě něco, co zdaleka ještě není vyřešeno a bude to trvat ještě velmi dlouho, protože demografický vývoj je nezvratitelný. Pokud dneska e, změním nějakou vlastnost nebo nějakou část penzijního systému, tak to bude mít dopad až za několik desetiletí, protože tu demografii nezměním ze dne na den. Vždycky to trvá. A to tedy znamená, že tento prvek je velmi důležité, důležitý a já musím otevřeně říct, že se mi nepodařilo, byť jsem patřil k vládní straně, to, aby v Rakousku byly penze dlouhodobě zajištěny. Určitě to budeme potřebovat ještě další opatření. Druhá věc, ale řeknu to velmi stručně, abych eh, nemluvil dlouho. Problém se zdravotnictví. Máme stejný problém jako u těch penzí. Demografický vývoj. Všichni lidé jsou stále starší. Eh, počet lidí, kteří jsou odkázáni na zdravotní péči, roste. To znamená, že eh, je to všude, jako všude tak, že úroveň zdravotnictví vede k vyššímu průměrnému věku a to je velká zátěž pro eh, veřejné finance. Není to v Rakousku ještě vyřešeno, je to permanentní proces. To jsou tedy dvě věci, které se mi nepodařilo vyřešit, nebo se mi je podařilo vyřešit pouze z části. Schvalování rozpočtu, s tím jsem měl co dočinění eh, v tom smyslu, že jsem tedy eh, sdílel Eh, příslušné rozpočty. To tedy znamená, že v mém konkrétním případě se jednalo o zdravotnictví, zaměstnanost mm, a sociální oblast. To tedy znamená, že máme ten základní zákon o rozpočtu a to, tam je ten prvotní návrh a ten se potom dostává do jednotlivých odborných výborů a já jsem mm, k tomu eh, činil veškeré přípravné práce. Pokud jde o udělení absolutoria, tak eh, to u nás probíhá takto. Účetní dvůr vystaví eh, takzvaný spolkový účetní, spolkovou účetní závěrku od všech Eh, spolkových ministerstev účetní dvůr obdrží tuto závěrku, zkontroluje ji a následně vysloví svůj úsudek, vystaví dokument, kde jsou hodnocení, eh, statistické hodnocení, jestli to tedy eh, je správně z účetního, ale také z ústavního hlediska. Je to tedy spolková účetní závěrka a ta je potom předána parlamentnímu výboru pro účetní dvůr. Tento výbor se potom zabývá právě touto závěrkou po jednotlivých kapitolách, anebo e, se jí zabývá jako celkem a je to zahrnuto do usnášení parlament, e, toho parlamentního výboru. Výbor o tom tedy rozhodne a pokud o tom rozhodne pozitivně, pokud tady tu závěrku schválí. Rozhoduje se o tom v plénu a v plénu se ta závěrka schválí nebo ne. Pokud eh, tedy je závěrka schválena, tak eh, je uděleno absolutorium. Pokud jde tedy o ochranu dat, tak tady musím přiznat, že e, v Radě pro ochranu údajů, jak už jsem řekl, e, jsem většinou dokázal e, to, že jsme měli jednomyslné rozhodování. Někdy byl jeden hlas proti, to byl hlas zelených, protože tam byl velmi angažovaný zástupce, pan doktor Cegr. A právě tento doktor Cegr byl z těch 33 členů jediný, kdo někdy hlasoval proti, kdo tedy měl votum separatum. To, co jsem uvedl o sníženém počtu zasedání Rady pro ochranu údajů je trochu zavádějící, protože Rada pro ochranu údajů nejedná v rámci plenárních zasedání, ale také v rámci pracovních skupin, které vytvořila. To znamená, že my, máme velmi, my jsme měli velmi intenzivní činnost eh, této Rady pro ochranu údajů, ale do toho prosím nepočítejte pouze plenární zasedání Rady pro ochranu údajů, ale také zasedání jednotlivých pracovních skupin, protože ta expertní činnost probíhá v rámci těch pracovních skupin. A já jsem si uvědomil, že se mi nepodaří dosáhnout jednomyslných rozhodnutí eh, a proto jsem Eh, viděl, že eh, během tří hodin tedy můžeme eh, probírat nejrůznější věci, ke kterým můžeme přijmout stanovisko. Já jsem si uvědomil, že stanoviska například k evropským legislativním aktům jsou velmi problematické. Já nevím, jestli tu situaci znáte, ale e, často jsou to e, stanoviska, která mají více než 30 stran a která jsou někdy dodávána o něco později, třeba s týdenním spožděním. Mm, činil jsem tak proto, že jsem si uvědomil, že potřebuji pracovní skupiny. E, potřebuji dvě zasedání pracovní skupin. A když ta zasedání proběhla, tak se mi podařilo dosáhnout jednomyslného rozhodnutí s pouze několika málo kritickými poznámkami toho zmiňovaného zástupce strany zelených. To znamená, že když to bylo problematické, tak jsem se vždycky snažil svolat pracovní skupiny, tak aby to nebylo příliš politické, abychom mohli hovořit mnohem otevřeněji a díky tomu jsem se, podařilo, se nám podařilo se shodnout. To znamená, že ta statistika, ty počty eh, schůzí nejsou vždycky to nejdůležitější. Pokud jde o eh, ty IP adresy a internet vůbec, já vím, že eh, tehdy šlo i o lokalizaci mobilů a nejdůležitější bod spočíval v tom, co se stane v nějakých mimořádných situacích. Naše bezpečnostní úřady Eh, zastávali názor, že v mimořádných situacích, eh, a my si musíme uvědomit, že Rakousko je horská země, že tu máme Alpy a že právě v zimě dochází k mimořádným situacím, kdy eh, potřebujeme zachraňovat lidi a horská za, horská služba, záchranáři potřebují lokalizovat mobil a není vždycky zaručeno, jestli tady bude přítomen soudce. I o víkendu. To znamená, že to e, rozhodování, které kritizovali zelení, potom v Národní radě bylo e, potvrzeno velkou většinou. Děkuji. Děkuji vám. Kolega Reinhauser. Herzlichen Dank, Herr Děkuji, pane Wögerbauer vy nejste nezávislí, vy jste kan, kandidát Evropské, tedy, tedy Rakouské lidové strany a jak jistě víte, zemědělství má silnou lobby v rámci Rakouské lidové strany. Vy jste hovořil o tom, že jste byl mimo jiné předsedou Rady pro ochranu údajů a já bych v této souvislosti měl otázku. Na konci e, loňského roku Evropský soudní dvůr e, znemožnil Eh, zveřejňování jmen příjemců evropské pomoci. A já bych se vás rád zeptal, jestli jste pro nebo proti eh, zveřejňování eh, příjemců evropské pomoci. Jestli jste nebo proti tomu, aby v této souvislosti vznikla jednotná evropská databáze. Děkuji. Na to odpovím úplně jednoznačně a jednoduše. Já se tady držím rozhodnutí Evropského soudního dvora. Kolega Chacimarkakis. Kolega Chacimarkakis. Eh, Děkuji, pane Wögebauer. Vy jste ve svém úvodu explicitně kladl důraz na transparentnost, že je velmi důležité, aby rozpočet byl sestavován transparentně. Pokud jde o udělení absolutoria komisi, zjišťujeme zase a znova, že Evropský účetní dvůr často uh, neřekne přesně jména států, kterých se to týká. Já jsem velmi rád, že máte eh, zkušenosti jak s prací v účetním dvoře, tak s prací v parlamentu. A ptám se vás, jak eh, si myslíte, že bychom mohli dosáhnout větší transparentnosti při, uví, při uvádění eh, států, které se dopustily nějakého pochybení. A druhá věc. Pokud jde o výkonnostní audit, tak jste ve své písemné eh, odpovědi zmínil, eh, co si o tom myslíte. Já bych se vás rád zeptal, jestli se role dvora změní po změně této, tohoto hodnocení, této evaluace. A tam se vám zároveň, jestli, jestli tady spatřujete nějakou roli pro Evropský účetní dvůr. Je to ten výkonnostní audit, performance audit. A v jeho rámci budete uh, Eh, eh, tedy bude eh, účetní dvůr hodnotit i sám sebe. Vidíte tady ještě nějakou roli pro účetní dvůr? Děkuji. Nejprve k vaší první otázce. Transparentnost, pokud jde o jmenování členských států. Já si myslím, že právě při práci Evropského parlamentu by bylo velmi užitečné, kdybychom dosáhli větší transparentnosti. A to znamená, že správně můžeme ta slabá místa pojmenovat teprve tehdy, když přesně zaměříme, kde se nachází. A proto bych velmi uvítal, kdybychom se mohli dál vydávat tímto směrem. Na druhé straně jsem ale samozřejmě vedl rozhovory s jednotlivými členy Evropského účetního dvora, kteří mi na tuto moji otázku odpověděli, že by to pravděpodobně vedlo ke vzniku dalších administrativních nákladů spojených s kontrolou. Nicméně s vámi naprosto souhlasím, i pro mě je e, důležité, abychom přesně pojmenovávali ty státy, abychom přesně zaměřovali ty problémy, abychom řekli, kde e, jsou slabá místa. A Nemůže se tak dít pouze v rámci politiky, na kterou se v tuto chvíli soustředíme. Já bych se velmi eh, přimlouval za to, aby se tak dělo i v rámci zprávy nebo v rámci personální zprávy eh, Evropského účetního dvora. Bylo by dobré, kdybychom tedy proto vytvořili personální kapacity. Výkonnostní audit, hodnocení komise a role Evropského účetního dvora. tomu bych řekl to, že pocházím z účetního dvora, který má trochu jinou kontrolu, kulturu kontrolování než Evropský účetní dvůr. Rakouský účetní dvůr, jak už jsem řekl předtím, jak už jsem vám to předtím vysvětloval, není e, v roli státního notáře, tak jako Evropský účetní dvůr, pokud jde o prohlášení o e, spolehlivosti účtu pro Rakousk Evropský účetní dvůr je velmi důležité, aby bylo připraveno absolutorium. To absolutorium samozřejmě eh, udělí Rakouský parlament, respektive Národní rada, protože Spolková rada tady nemá žádné kompetence, protože to jsou spolkové prostředky. Rakouský účetní dvůr se skutečně soustředí na eh, takzvané to prověření účelovosti ústava eh, v Rakousku totiž eh, počítá s trochu jinými měřítky té kontroly než tady na evropské úrovni. U nás jde o to, abychom prověřili zákonnost, ekonomičnost, účelnost a úspornost vynaložených prostředků. Eh, v tomto pořadí pro nás je nejdůležitější zákonnost, legálnost. Je to tedy prohlášení o spolehlivosti účtu. Na to se soustředíme v evropské oblasti, ale na druhém místě je mm, u nás ekonomičnost, hospodárnost a na třetím místě účelnost, protože právě ta účelnost je velmi důležitá. Vy jste hovořil o té kontrole výkonnosti a to je v této souvislosti velmi důležitá. Z hlediska účetního dvora totiž můžeme spochybnit, jestli určité projekty měly smysl, jestli byly smysluplné určité projekty nebo opatření. Eh, můžeme spochybnit eh, i určitou činnost v politické oblasti a ta úspornost, ta eh, přichází až jako poslední. Někdo se možná zeptá, proč je až na posledním místě, ale já bych řekl, že úspornost neznamená vždycky hospodárnost a úspornost neznamená vždycky smysluplnost nebo účelnost. Právě proto tam je toto pořadí tento odstupňovaný význam eh, kritérií kontroly. Veřejnost v této souvislosti zároveň požaduje, aby účetní dvůr se soustředil, pokud je to možné, právně na eh, prověření hospodárnosti, ale také na prověření účelnosti, respektive na eh, k audit výkonnosti, jak se tomu říká tady v evropských kruzích, protože to jsou samozřejmě, samozřejmě věci, které mohou vést eh, ke zvýšení eh, výkonnosti a účelnosti. Já se tedy budu o to snažit, pokud to bude v mých politických možnostech. Děkuji. Děkuji, kolega Kostinger. Um, um, Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím navázat na první otázku otázku, nebo první odpověď, eh, kterou jste eh, poskytl paní Sender. Šlo o to, že jste poznamenal, že trvá velmi dlouho, než určité reformy začínají působit. Já se ptám, v čem spatřujete svoje budoucí úkoly, pokud jde o zvýšení eh, efektivity Evrops- účetního dvora? Já si myslím, že pro nás je velmi důležité i to, jak si představujete budoucí spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a Evropským parlamentem? Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Mohu říci to, co jsem řekl eh, jako odpověď na otázku předešlého pana poslance. Skutečně se domnívám, že zvýšení efektivity činnosti Evropského účetního dvora je důležité a že se to musí vyvíjet směrem ke kontrole výkonnosti, hospodárnosti a také eh, směrem k efektivnímu eh, naložení eh, nebo použití personálu, že v tomto smyslu tedy budeme muset pracovat. Já tedy musím říct, aniž bych chtěl navyšovat počet pracovníků, protože se domnívám, že Evropský účetní dvůr by měl jít příkladem, pokud jde o úspornost, tak e, přesto si myslím, že personální a odborné zdroje by měly být trochu přerozděleny směrem e, e, k, ke kontrole hospodárnosti a efektivity nebo účelnosti že bychom se tedy měli na tyto kontroly soustředit. To ale znamená, že tady v Evropském parlamentu budeme řešit detailní konkrétní problémy v rámci zvláštních zpráv. Protože podle mého názoru je to tak, že právě ten výsledek eh, těch zvláštních zpráv eh, musíme eh, více využívat. A pokud jde o tu vaši konkrétní otázku na spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a Evropským parlamentem, omlouvám se, eh, domnívám se, že mohu v této souvislosti konstatovat, že tato spolupráce se po dlouhá desetiletí že tato spolupráce se v minulosti eh, tedy pěstovala z obou stran. Já jsem tedy pracoval jako auditor určitního dvora, zodpovídal jsem za oblast sociálního zabezpečení a v této souvislosti jsem vždycky eh, měl intenzivní eh, kontakt s Evropskou národní radou. To znamená, že my jako auditoři jsme byli v jednotlivých frakcích Evrop- toho účetního dvora eh, zváni na zasedání a již předem jsme velmi rádi informovali, samozřejmě za zachování služebního tajemství a za právních podmínek, které jsou v této souvislosti stanoveny. Na druhé straně jsem jako osoba zodpovědná za účetní dvůr informoval eh, a zval kolegy eh, z výboru pro účetní dvůr, tak aby s námi diskutovali, abychom při přípravách eh, mohli být, eh, mohli být kompetentní. My jsme samozřejmě to měli tak, že všechny politické skupiny byly eh, rovnoprávné. Nebylo to tak, že by účetní dvor chodil do, jenom do frakcí vládních stran. Vždycky to byla nabídka určená všem frakcím, všem politickým skupinám. Všechny politické skupiny měly možnost se nechat již předem rozsáhle informovat a vést diskuze s jednotlivými auditory. Díky nimž bylo možno eh, tedy se zabývat jednotlivými otázkami. Já si myslím, že v rámci rámcových podmínek, které tomu tomu zákon stanovuje, by se něco takového mohlo eh, realizovat i v Evropském parlamentu, respektive bychom mohli takovouto spolupráci posílit a já jsem ochoten se na tom podílet. Děkuji. Kolega Danke, Děkuji, pane předsedo. Pane eh, Mám na vás dvě krátké otázky. Ta první je doplňující otázka eh, na porozumění a druhá je eh, otázka obsahová. Já jsem viděl eh, ve vaší kandidatuře bod, který hovoří o tom, že již dlouho pracujete v Rakouském účetním dvoře já vidím, že pět let mezi lety 1974 až 79 jste byl auditorem účetního eh, dvora, od té doby jste tedy jeho členem, eh, což je samozřejmě naprosto v pořádku. Vy jste vysvětlil, že jste vždycky kladl důraz na to, abyste zůstal úředníkem, členem účetního dvora. Chápu toto výpověď správně tak, že od roku 1979 neprovádíte aktivní auditorskou činnost v rámci Rakouského účetního dvora? To je první otázka. A druhá věc, na kterou se chci zeptat, to je spíše obsahová záležitost. Výbor pro eh, kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu se zabývá tím, abychom eh, měli transparentní a řádný rozpočet, abychom řádně spravovali evropské prostředky. Eh, je to těžké především proto, že e, finanční zpráva probíhá se spolupráce se členskými státy. Spolupráce se členskými státy, já to teď budu formulovat velmi e, obezřetně, má určité rezervy. A máme tady problém s tím, že e, povinnost výkaznictví ze strany členských států není vždycky e, naplněná, to znamená, že my nemáme vždycky úplnou kontrolu nad tím, jak jsou investovány evropské prostředky ve členských státech. Mm, hlasovali jsme o zprávě kolegy Ivana o eh, ochraně eh, ekonomických zájmů Evropské unie a v této zprávě se do, jsem se dočetl, že mm, Rakousko, Spolková republika Rakousko patří k těm státům, kteří, které eh, vykazují určité nesrovnalosti především v oblasti zemědělství a které eh, tyto nesrovnalosti ve výkaznictví ne, eh, nezaznamenávají. A já bych se vás tedy rád zeptal, jak hodnotíte eh, dosavadní plnění zákonných povinností Rakouské republiky, pokud jde o výkaznictví v oblasti nesrovnalostí zpravování evropských prostředků. Děkuji. Ještě k té vaší první otázce členství v účetním dvoře. Správně jste to citoval, mezi lety 1974 a 1979 jsem byl auditorem. E, správně jste řekl, že potom jsem nebyl tedy postaven mimo službu, ale zůstal jsem i nadále členem. Byl jsem tedy jako člen účetního dvora i nadále povinen e, dodržovat e, povinnosti člena účetního dvora v rámci své politické činnosti. To je první věc. Druhá věc. Zapomněl jsem říci, že jsem nebyl zodpovědný pouze e, za výbor pro účetní dvůr, ale také za vyšetřovací výbor. Vy víte, že v takovýchto vyšetřovacích výborech je vždycky e, nejdůležitější jít po těch e, pochybeních. A já jsem jako člen vyšetřovacího výboru, respektive jako ten, který prováděl Eh, práci v rámci vyšetřovacího výboru jsem vždycky kontroloval jako auditor, protože jsem se samozřejmě díval na veškeré dokumenty daného sektoru nebo dané oblasti a prověřoval jsem je z uh, účetního hlediska. To znamená, že jsem v podstatě prováděl tu auditorskou činnost. To je tolik k vaší první otázce. A nyní ta druhá otázka povinnost členských států informovat o použití evropských prostředků. Samozřejmě, že sdílím váš názor, že tady zas a znova vyvstávají problémy. Pokud není včas předložena zpráva, existují způsoby a prostředky, jak to eh, politicky prosadit a napravit. Pokud bych přitom mohl být nápomocen, tak tak velmi rád učiním. Děkuji. Bene, dobbiamo... Děkuji vám. Musíme eh, ukončit eh, takto eh, první část slyšení. Ještě dám slovo paní Sender, abychom mohli následně slyšení zhodnotit a hlasovat. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si eh, pročetla samozřejmě životopis eh, kandidáta, ale nyní bych se ráda dostala k samotné podstatě a také k otázkám položených mými kolegy. Požádala bych laskavě o pár upřesnění, protože je vše velice složité. Já tady mám tiskové sdělení před očima z parlamentu a frakce PPE z 21. prosince 2010, kde je řečeno, že vy eh, ve funkci ředitele, kterou zastáváte, jste jmenován kandidátem. Ráda bych se dozvěděla, jste pořád ve funkci ředitele nebo ne a od kdy ne, protože eh, tato otázka nezávislosti nás eh, opravdu hodně zajímá a zatím to není příliš jasné z vašich předešlých opodstatnění eh, a chtěli bychom tedy požádat o toto upřesnění, které je politického aspektu, protože vy jste velice angažován jako ředitel a je to samozřejmě propojeno i s vaší profesní činností experta. Vím, že v Evropském parlamentu frakce zelených eh, existuje, vy určitě s nimi spolupracujete a já myslím, že stanovisko europoslanců zelených je zrovna tak důležité jako ta ostatní a proto je důležité, aby byly zohledňovány všechny názory. Dále, pokud jde o účetní dvůr, pokud jde o otázku 9, možná, že je tam problém s překladem. E, jestliže jsem to dobře pochopila, tak tam je třeba něco vyjasnit. Říkáte, že účetní dvůr je, týká se to Evropské Evropského parlamentu a rady a je zodpovědný za schvalování rozpočtového řízení. Když se jedná o uznávání jednotlivých rolí, role Evropského parlamentu, role rady a tak dále při schvalování, víte o tom, uvědomujete si to, že Evropský účetní dvůr nejedná ne, eh, stejně jako parlament nebo rada nehrají stejnou roli při udělování absolutoria a při finančním řízení. Parlament eh, je pořád žádán, abychom snižovali počet členů účetního dvora, zatím je jich 27. To je stejný počet jako členských států EU. Jestliže jeden eh, člen je za každý členský stát, tak nepracují eh, také jako celé grémium, ale každý pracuje pro svůj stát. Tak je souhlasíte s tím, že parlament žádá o snížení počet, eh, počtu členů, abych, abychom pracovali účinněji. Další otázka. Pokud jde o samotný výbor a pokud jde o míru nedostatku či omylu. To je normální koncept v profesním životě. Co si o tom myslíte? A dále víte, že Rakousko je v roční zprávě, pokud jde o absolutorium 2009 a jsou, Rakousko je podezíráno, že má mnoho různých nesrovnalostí. A můžete nám říci, jak to vypadá na rakouském účetním dvoře? Velmi děkuji za ty otázky. Za prvé politický ředitel ano nebo ne. Já jsem se domluvil se svým zaměstnavatel, že pokud budu jmenován účetní, eh, členem Evropského účetního dvora, tak samozřejmě ukončím tuto činnost a zároveň ukončím čím eh, svoji funkci, co by parlamentní rada, kterým také jsem, a plně se budu věnovat eh, eh, své činnosti v rámci účetního dvora. Veškerých politických funkcí se vzdám. Já už jsem také se některých politických funkcí vzdal. Vzdal jsem se své funkce předsedy Rady pro ochranu údajů ukončil jsem svoji činnost eh, co by člen eh, Spolkové rady pro postižené a tak dále. Eh, svůj služební poměr jsem zatím nerozvázal, neboť nevím, jak parlament v této otázce rozhodne. Pokud parlament bude s mojí osobou souhlasit, tak můj služební poměr se stranou, respektive s frakcí, bude rozvázán to už je podepsáno. Další věc. Vedení rozpočtu hospodaření je jasné, že udělení absolutaria eh, je na radě a na parlamentu, přičemž rozhodující roli má v této souvislosti eh, parlament. Parlament tak činí na návrh rady u nás eh, v, ústavě je to tak, že účetní dvůr je v podstatě pomocný orgán Národní rady a tak je to také v naší spolkové ústavě chápáno. Takto eh, je to eh, chápáno v Rakousku a já bych to v podstatě na evropské úrovni chápal podobně, byť to tedy v evropském právu je formulováno trochu jinak. Snížení počtu členů Evropského účetního dvora na 27. Umím si představit, zajistit, že to vyvolá diskuze, že zcela jistě budeme muset diskutovat o složení uh, účetního dvora jak na poli parlamentu, tak v radě. Ale v tuto chvíli je to tedy takto právně stanoveno ve smlouvách a vaším úkolem je to případně změnit. Záleží na vás, abyste tedy se chopili příslušné iniciativy a nebo ne. Eh, tolerovatelná úroveň pochybení, pokud jde o Rakousko. V Rakousku je úroveň pochybení příliš vysoká, já to beru na vědomí a budu činit všechno, co je v mých silách, aby se to zlepšilo. V tuto chvíli vám nemohu eh, k tomu říci nic dalšího, protože zatím ve své funkci jsem neměl možnost to nějak ovlivnit. Děkuji. Děkujeme vám, pane Vogenbauere. Nyní budeme postupovat tedy k hodnocení. To bude tedy vykonáno za zavřenými dveřmi.